Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové. Prosím, připoutejte se. Chtěl bych vás srdečně přivítat a jsem velmi rád, že zde ráno jste tak hojném počtu. Budu se snažit začít včas. Problém však máme se spravodajem, který ještě nedorazil. Doufám však, že hned přijde, protože máme také eh, hosta, který bude přednášet a vítám paní Agli. Je to správně řečeno? Je ředitelkou DG Zdraví a výzkum. Jsem velmi rád, že jste mezi námi. Chtěl bych vás požádat, abyste začala a to eh, ohledně pro potírání nemocí eh, a potom eh, budeme debatovat. Paní Agli, máte slovo. Thank you very much uh, for uh, this. Děkuji vám za tento úvod. A děkuji vám také, že jste se dostavili tak brzo ráno abyste se poslechli něco o našem společném programu a sice pilotní iniciativu na boj proti neurodegenerativním chorobám, zejména Alzheimerovy choroby. 22. července 2009 komise přijala návrh eh, doporučení rady na opatření eh, na boj proti neurodegenerativním chorobám, zejména Alzheimerově chorobě. Členské země eh, se především chtějí, nebo doporučení říká, že by bylo třeba, aby se soustředili na tři body, a sice, aby existovala společná vize o kooperaci a koordinaci na evropské úrovni. Dále půjde o vytvoření střednědobé až dlouhodobé agendy výzkumu s cílem, s cíly v oblasti neurodegenerativních chorob. No a třetí bod vytvoření řídící struktury na monitorování pokroku a implementace v této oblasti. První otázka zní, proč se tedy chceme soustředovat právě na neurodegenerativní choroby a na Alzheimera? Hlavní důvod je, že právě tyto choroby eh, patří k věcem, které velice zaměstnávají v eh, veřejné zdravotnictví v Evropě. Riziko neurodegenerativního onemocnění vzrůstá s věkem a dá se říci, že přibližně 20 až 30 80-letých Eh, pravděpodobně podlehnou nějaké chorobě, eh, tedy demenci. Eh, když se podíváme na čísla, vidíme, že to skutečně je závažné. Vidíme tady na těchto číslech, že toto onemocnění se má šířit. Dnes je to kolem 35 milionů postižených kolem roku 30 už by to mělo být 65 a do roku 50 v polovině století tedy asi 115 milionů. Dá se říci, že Alzheimerova choroba mezi těmito neurodegenerativními onemocněními převládá s podílem 50 až 70 a e, dá se říct, že je to čtvrtá nejčastější nemoc stáří v bohatých zemích. Zůstaňme ještě u čísel. Zde je vidět, že eh, Alzheimerem trpí 7,3 milionů Evropanů nebo eh, příbuznou formou eh, demence. To je strašně vysoké číslo. Dá se říci, že tato choroba je nevyléčitelná a konečném stádiu smrtelná, přesto lidé přežívají ještě 7 až 12 let po té, co se projeví. Tato choroba je velice obtížná nejenom pro pacienta samotného, ale také pro lidi kolem něho. Odhaduje se, že zhruba 19 milionů Evropanů se touto chorobou musí zaměstnávat denno, denně. Celkové přímé a vedlejší náklady na péči v roce 2005 se odhadují na 130 miliard eur v Evropské 27, přičemž ta neformální péče, abych vám řekli, eh, se na tomto čísle podílela 56%. Další otázka, proč se tedy, nebo další důvod, proč se zabývat eh, neurodegenerativními onemocněními Alzheimerem, je to, že eh, se na něj, na tyto choroby v rostoucí míře orientuje výzkum. Členské země eh, se zabývají souvisle a dlouhodobě tímto výzkumem a v roce 2005 eh, bylo na tento výzkum utraceno zhruba 4,1 miliardy eur a z toho zhruba 855 milionů šlo z veřejných zdrojů. E, také evropský eh, programy, eh, program výzkumu se tímto věnuje a v období 2002 až 6 na tyto cíle bylo vynaloženo 136 milionů eur a v následujícím období, tedy v letech 7 až 9, eh, to bylo už 102 milionů eur a z toho jedna třetina se týkala výzkumu eh, mozku. Eh, další bod a další důvod je, že abychom to zvládali, je třeba rigorózního výzkumného úsilí. V současné době jsme schopni zpomalit nebo dokonce zastavit postup Alzheimerovy choroby. E, bohužel v současné době e, mnozí pacienti zůstávají nediagnostikováni a případně ta diagnoza přichází pozdě. No a e, dále je to také tím, že lidé si příliš neuvědomují rizika. Eh, tento graf, který vidíme nyní, zde vidíme eh, změny, které probíhají v mozku, které začínají se projevovat eh, tedy vnitřně, možná i desítky let předtím, než se to projeví. Čili takové ty první, první projevy, které lze léčit, které vyvolají tedy e, léčbu, mohou nastat až e, dokonce 40 let po e, té, co choroba de facto v mozku začala. Tak a nyní se zaměříme, jak probíhá výzkum v různých výzkumných oblastech. Kdybychom porovnali Alzheimera, což je tam malá červená tečka vlevo dole, musíme říci, že tady je výzkum nekoordinovaný a fragmentární. A nejlépe v tomto grafu jsou ty choroby, které jsou v tom pravém horním poli. Takže eh, vidíme, že v různých oblastech výzkumu se koordinace daří eh, různým dosaženo měrou úspěchu. K čemu by mohl přispět, eh, mohla přispět lepší koordinace? Eh, my eh, zde máme v Evropě, přestože je i evropský výzkum, obrovský rozdíl mezi systémy financování, politikou výzkumu a tak dále. To, že máme Eh, rozdělenou, tak si strukturovanou eh, tu výzkumnou základnu na disciplíny, tak to také eh, je na škodu, nedaří se dostatečně integrovat poznatky z jedné oblasti v praxi jiné oblasti a podobně. Koordinace národního úsilí by přispěla k tomu, že bychom mohli získat onu kritickou masu schopností a zkušeností, která by nás posunula dále. Otázka tedy zní, jakým způsobem bychom chtěli implementovat tuto naši pilotní iniciativu. Tak nejdříve eh, ten přístup by měl spočívat ve společném programování. Eh, komise k tomuto přijala nebo vydala své sdělení v červenci 2008 a rada přijala své závěry v prosinci téhož roku. E, definice je jasná, znamená to, že členské země se dobrovolně zapojují, také s variabilní geometrií zapojují do e, tohoto úsilí. Jde o společnou strategii, společné agendy pro výzkum a společnou vizi. Cílem samozřejmě bude maximalizovat hodnotu národního, národních investic do tohoto výzkumu a koordinovat co, koordinaci provádět mezi co největším počtem členských zemí. Dále jde o posílení koordinace eh, mezi národním úsilím, národními politikami, Eh, snižovat bariéry nejenom přeshraničně, ale také eh, mezi základním a společenským výzkumem. To už jsme vlastně řekli, eh, jde o přenášení, co nejhladší přenášení těchto znalostí do klinické praxe. Když se podíváme na zdravý mozek a mozek s pokročilém stádiu Alzheimerovy choroby vidíme velmi nápadné rozdíly. Čili je třeba e, nějaké terapie. Naše společné programování se bude také soustředovat na posouzení efektivnosti jednotlivých druhů terapie. E, budeme se zabývat e, včasnou diagnostikou, dále přezraničními studiemi v rámci celé Evropy. Eh, vybudováním ustavením registru, eh, standardizací diagnostických kritérií a eh, posudkových nástrojů a tak dále. Takže jak jsme na tom teď, to je na závěr. V září a v prosinci roku 2008 Rada ministrů Eh, posoudila eh, tyto výzvy jako velice významné a eh, bylo rozhodnuto, že bude přijata iniciativa na redukci neurodegenerativních chorob a onemocnění. Tato společné programování bylo posouzeno jako velmi užitečné a příslušný návrh byl předložen v Radě 25. září 2009. Zhruba 20 členských zemí se nyní účastní debat toho, jakým způsobem celý systém, celou iniciativu řídit. Komise k tomu chce přispět tím, že od roku 2010 poskytne finanční a právní rámec v podobě koordinovaného postupu a mimo jiné také v podobě definice strategické výzkumné agendy. Tato iniciativa rovněž doplní úsilí společenství eh, v rámci mm, nedávné iniciativy, Evropské iniciativy o, na téma Alzheimerova choroba a jiné typy demence. Evropský parlament, kde se dnes nacházíme, eh, také velice podporuje naše iniciativy a my jako komise vám za vaši podporu děkujeme. Eh, vaše stanovisko k této problematice bude určitě užitečné a velmi vítané. Já jsem tedy dospěla k závěru a děkuji vám za pozornost. Samozřejmě jsem ochotná odpovídat na otázky, máte-li jaké. Děkuji vám srdečně to byla velice přínosná přednáška a prezentace a měli bychom si o tomto pohovořit a pan Lamberts jako zpravodaj má slovo jako první. Děkuji, děkuji pane předsedo. Nejdříve se omlouvám za to, že jsem přišel pozdě, to nebývá mým zvykem a já již v budoucnosti se budu snažit pozdě nepřijít. To je první moje zpráva v tomto parlamentu, takže já se domnívám, že budu také na, ke zpracování zprávy potřebovat vaši pomoc. Také budu potřebovat pomoc kolegů ze sekretariátu. Chtěl bych s vámi se podělit o několik myšlenek. Pokud se týče tohoto tématu, tak tady zpracovává Evropský parlament stanovisko. A my také, já hodlám zvážit, jak můžeme celkově přispět k celému procesu, ne, že bychom pouze seděli stranou a pouze všechno kritizovali. Jsou tady dva důležité aspekty. První věc je to, co uděláme to znamená, musíme se zaměřit na to, co uděláme. Podíváme se na neurogenerativní choroby, tak to není pouze Alzheimer, je jich celé spektrum, ale domnívám se, že bychom měli také se ujistit, abychom se nezabývali pouze terapií, ale také příčinami choroby. Musíme léčit pacienty, ale musíme také zabezpečit, aby z dlouhodobého hlediska se snížil počet postižených pacientů. Takže musíme zjistit kořeny a příčiny. A musí tady být dobrá rovnováha mezi oběma stranami rovnice. Druhý aspekt, který bych chtěl zdůraznit, je chtěl bych je zdůraznit, že to je to jak. A jak to tedy budeme dělat? My někdy býváme dobří ve vytváření nových nástrojů, nových orgánů a tak dále, ale my bychom měli postupovat také pragmaticky a prakticky a zabývat se tím, jak budeme provádět tento společný program. My bychom se měli především zaměřit na to, co budeme dělat a neměli bychom vytvářet nové orgány a instituce nevím, zdali v rámci EU již existují některé instituce, které bychom mohli využít pro tuto činnost, ale tím by se především měla zabývat komise a neměla by vytvářet nové struktury. To jsou mé první připomínky na začátku a vidím tady také jednoho stínového zpravodaje a s jednými jsme, jsem hovořil včera takže já hodlám také uspořádat první schůzi všech zpravodajů, abychom pokročili dál v této věci. Děkuji, děkuji a kolega Rybik. Děkuji vám srdečně, děkuji vám srdečně za tuto iniciativu. Domnívám se, že tato iniciativa bude mít také silné společenské aspekty, protože nejenom pacienti postižení, ale také rodiny trpící touto chorobou jsou postiženi. My také někdy docházíme do domovů dochodců a, důchodců a vidíme také tuto nemoc v posledním stádiu. my musíme všichni více chápat a pochopit, jak tato nemoc vzniká, jak by se jí eventuálně dalo zabránit, či jak by se dala léčit. My máme DOA, což je výbor v Evropském parlamentu, který také vědecky doprovází technickou eh, technické předpisy. Tento výbor navštívili již různí experti a ti se touto oblastí zabývají. A mě by tedy zajímalo, zdali ve výzkumu se zabýváte tím, jak se dá podnítit ve vyšším věku činnost mozku a jak by se daly vytvořit struktury, které by vedly k regeneraci mozku. My jsme hodně také již hovořili o kmenových buňkách, o biotechnologii, jak jakým způsobem se bude tato vědecká oblast rozvíjet a jaké jsou poznatky, tedy vyplynuly poznatky z částky, která byla vynaložena ve výši 136 milionů eh, eur, protože to bylo v rámci sedmého výzkumného programu a jak to bude vypadat tedy v rámci osmého výzkumného programu. Kolega eh, Nistleroy, děkuji vám, pane předsedo to, co zde nová ředitelka představila, to bylo velice zajímavé, velice působivé. Já jsem se podíval především na ten diagram, kolik výzkumu se v současné době v Evropě provádí. A zde jsme viděli, že celkový prováděný výzkum je poměrně malý. To znamená, že my velice zkoumáme například energii, energie větru, ale neskoumáme dostatečně mozek. A proto bychom měli zde pořádat společný výzkum. A k tomu mám jednu otázku. Na jedné straně máme sedmý rámcový program a na druhé straně máte tento nástroj společného programování. A jak si to tedy představujete, kde chcete být za dva, tři roky? je Evropa sama ochotna z výzkumného rámcového programu investovat více do výzkumu mozku, protože joint programming, společné programování, to znamená, že 20 členských zemí budou více svůj výzkum společně sladěvat. To je zajisté dobrá věc, ale mne by velice zajímalo, zdali existuje konkrétní úmysl toho, co chce dělat EU a čeho chce dosáhnout. A pak si také myslím, že musíme v této souvislosti hovořit o angažovanosti parlamentu. Já už jsem pět let poslancem Evropského parlamentu a já bych chtěl něco říci k tomuto joint programmingu. 90% prostředků ze společného rámcového programu bylo realizováno v členských státech a proto by mě také zajímalo, jaký rozpočet se tady předpokládá. Tady se hovořilo o 35 milionech, ale ve srovnání s rakovinou je to malá částka a proto by mě zajímalo, jakým směrem se hodláme ubírat naši podporu zajisté máte. My také ještě musíme vyhodnotit sedmý rámcový program a musíme zpracovat přípravu osmého rámcového programu a zde budeme zajisté spolupracovat. Paní Groste tady teď není, ale jejím přáním bylo, aby se to dostalo rychle na program a my hodláme se tímto tématem rychle zabývat, protože to je téma, které nám leží na srdci. O tom hovořil zmínil také pan Rybik a proto jsme také ochotní se na tomto celém procesu podílet. Děkuji. Ještě další otázku bych doplnil já. Mě by tedy zajímalo také, v jakém rozměru se pohybujeme a to ve srovnání s jinými oblastmi. Paní eh, eh, Gutierrez eh, má nyní slovo. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji moc krát, pane předsedo. Mnohé z toho, co jsem chtěla říci, již vlastně bylo řečeno, ale to, co mě zajímá, se týká sedmého rámcového programu. Chtěla bych se zeptat generální ředitelky, jaké důvody má pro domněnku, že v Evropě Máme tak málo kapacit pro výzkum, máme nedostatek výzkumných pracovníků. Již jsem slyšela, že eh, si mnozí stěžovali, že mají nedostatek vědců a výzkumníků a ti to nejsou dostatečně uznáváni, nebo jaké jsou důvody pro takovýto nedostatek a jak může parlament přispět k iniciaci eh, této činnosti eh, na základě rozpočtových prostředků nebo na základě podpory rodiny, kterých se to týká? Tyto rodiny potřebují eh, příslušnou podporu. Děkuji eh, kolega kakis. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve děkuji srdečně komisi za vynikající přednášku a blahopřeji také ke stanovení tohoto tématu. Ve výboru STOA parlament skutečně již stanovil eh, určité těžení téma a to je výzkum mozku, takže to vítáme. Ale někteří kolegové již jmenovali sedmý rámcový program, prostředky jsou však z šestého programu a brzy začneme osmý rámcový program. Na příkladě Alzheimerovy choroby eh, což je choroba, která se týká všech části společnosti bychom mohli naznačit, že příliš mnoho se dělá duplicitní výzkum a příliš mnoho se také dělá byrokracie. Těch 136 milionů euro, to není ta obrovská masa, eh, ten obrovský rozměr financí, ale přesto jsou to peníze daňových poplatníků a jsou věnovány duplicitnímu výzkumu, což souvisí také s Eh, hrdostí jednotlivých vědců, nikoliv tedy jednotlivých členských států. Vy jste také velmi dobře ukázala, že je nutné postupovat proti takovýmto jevům. Nevíme, čím eh, to je a myslím si ale, že náš výzkum by měl být lépe zaměřen a zbaven byrokratických zátěží. To musíme udělat také v parlamentu v souvislosti s osmým rámcovým programem programem, rozpočet. Zde samozřejmě budeme spolupracovat jako parlament, ale ukážeme také své ostré zbraně, abychom prosadili efektivní využití prostředků. Existují však i soukromé iniciativy, které se zabývají bojem proti ACH. Eh, eh, sedmý, osmý program jsou otevřeny, je nutné však vytvářet konzorcia, aby bylo možné využít využít všech prostředků, ale ty výsledky nejsou přístupné dostatečně, že bych, že bychom měli dosáhnout určitého průlomu. Měli bychom vyjít z této eh, choroby a jako Evropané bychom měli toto prolomit. Nejdříve se musíme tedy věnovat prevenci. Ještě nevíme, jak je možné preventivně bojovat proti eh, této chorobě. Jsou jenom první náznaky, eh, ale měli bychom se snažit na tuto prevenci. U diabetes Americe jsme to již zvládli. Tam víme, jaká jsou preventivní opatření, pohyb a jiná strava. To umožní lépe eh, dosáhnout zdraví. Také v oblasti rakoviny střev eh, toto víme, ale u Alzheimerovy choroby to nevíme. Dále bych chtěl také říci, že ve STOA vidíme, že výsledky jsou často předmětem patentů a my, Evropané, se dostáváme do obtížné situace a prosil bych komisi, aby o tom přemýšlela zda by nemohla celý systém patentových práv promyslela ještě jednou. Domnívám se, že samozřejmě je důležité, aby existovaly monopoly v určité oblasti po určitou dobu. To je zásada patentového systému, ale vznikají z toho také překážky pro další výzkum a právě ve zdravotnictví je to problém stálý, evergreening. A toto téma bychom měli tedy projednat také ve smyslu určitého pionýrského činu. E, e, Celo životní výzkum v oblasti Alzheimerovy choroby by byl eh, vhodný. Zde bychom naše aktivity měli propojit a měli bychom ukázat, že jsme lepší než eh, náš image. Děkuji, kolego. Paní Toja. Grazie, presidente. Ringrazio anch'io la dottoressa Draghia. Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat generální ředitelce za tuto prezentaci a měla bych následující poznámku. Tento dokument jsem četla, studovala stejně jako i ostatní sdělení a také se tím zabývali mnozí vědci u nás. Toto sdělení je krokem dopředu eh, ve srovnání s předcházejícími sděleními. A to proto, že vědci již řekli, že e, vlastně vždy to byl krok zpátky, ale tato iniciativa e, společného plánování je přijímána alespoň u nás velmi pozitivně. A ukazuje to také, že Ehm, je zde ehm, veliké vědecké povědomí, které je eh, zde vyjádřeno. Eh, ví se, co jsou NCH a především ACH. Eh, chtěla bych zdůraznit dvě záležitosti právě v návaznosti na to, co jste říkala vy se zdá, že v tomto sektoru je obzvláště důležité to, aby dosavadní fragmentace byla překonána. Je to obtížné eh, zjistit příčiny této choroby, jak je možné, že buňky eh, takto onemocní a potom eh, umírají. Je nutné se koncentrovat na velké projekty, kterých nemusí být hodně, podobně jako se to dělá v USA nebo v Japonsku. Vlády a podniky tam financují obrovské programy s obrovskými prostředky soustředí se na biomarkery a další nástroje, které zde již existují, eh, které umožní eh, vyvinout příslušné eh, medicamenty. Jak může tedy Evropa dosáhnout tohoto cíle? Je důležité přitom zdůraznit, že výzkum musí probíhat společně, ale jak můžeme zajistit tuto koordinaci? Znamená to, že i prostředky musíme dát dohromady a prosadit takové programy, eh, o kterých se bude rozhodovat společně. A protože jinak nemůžeme dosáhnout cíle. Jak to tedy udělat? A dále, jak koordinovat vědeckou práci, alespoň v té fázi, kdy eh, výzkum eh, se ještě není na úrovni patentů či patentovatelnosti. Vždyť se jedná o takovou chorobu, která je skutečně závažná, obtížná. Musíme se podívat na to, co se děje v Japonsku, v Austrálii, ale k Evropě. Jak bychom mohli přesvědčit členské státy, eh, které jsou méně excelentní, aby eh, vše bylo koordinováno a to také ve smyslu péče, terapie. Eh, vždyť existují země, které jsou méně vyvinuty a i ty bychom měli donutit donutit, a to zdůrazňuji, donutit ke spolupráci. E, jinak nebudeme moci dosáhnout ničeho. Ještě poslední bod. A zde hovoříme také o tom, o čem jsme již mluvili také později, tedy vyhodnocení výzkumných výsledků. Když slyším, že se hovoří o zařízeních, ústavech, tak mám určité obavy. Vždyť to vždy e, ten systém zatíží a myslím si, že by bylo lepší mít koordinaci a nikoliv vytvářet nové agentury. Tím eh, vlastně vše se stává více zátěží než usnadněním. Eh, je velmi dobré vše, co jste řekla a doufám, že budeme mít úspěch. Děkuji vám, paní kolegyně, a dále paní Madurel. Gracias, señor presidente. Děkuji, děkuji, pane předsedo, velice stručně, neboť mnohé z toho, co jsem chtěla říci, již řekli kolegové. Děkuji vám také za vaši prezentaci, která byla velice jasná a přehledná. To, co vy jste nám řekla, je pro nás mimořádně zajímavé a sice ze dvou důvodů. Samozřejmě téma jako takové je velice zajímavé. Tady máme co dočinění s mimořádně důležitým tématem pokud se týče vědeckých aspektů, tak těmi se nehodlám dále zabývat, ale dá se říci, že dnes po vašem vysvětlení jsem se dozvěděl ještě, dozvěděla více o tomto důležitém téma. A to je důležité, protože my musíme udělat politická rozhodnutí u tématu, kde také se nalezáme před velice polemickou otázkou a sice jak to vypadá s výzkumem kmenových buněk. To je velice důležitá otázka, ale tou se nechci do hloubky zabývat za druhé. Vy jste vytvořili nový nástroj na podporu výzkumu a tady bych vám chtěla položit několik otázek. Za prvé, vy chcete odstranit jeden z problémů či na něj upozornit a to je především nedostatečná koordinace a vy chcete lépe koordinovat národní programy mezi členskými státy a na to potřebujeme adekvátní nástroj. Vy jste také toto téma zvolili jako pilotní projekt, protože je to téma, které se týká mnoha členských států. Mnoho členských států hodně vydává v této oblasti hodně prostředků a proto je to velice dobrá oblast pro testování koordinace. A já se za druhé ptám, proč jste se rozhodli pro tento nástroj. Co přinese, přináší tento nástroj, k, eh, tedy to, co nepřináší koordinace podle článku 169. A mě by také zajímalo, v jakém okamžiku bude komise intervenovat, protože to je také důležité pro definování role parlamentu. Neboť úloha parlamentu u takovýchto iniciativ je minimální. My bychom se chtěli dozvědět více o vašich cílech a úmyslech. Další otázka zní, zdali již znáte odpovědi členských států. Jak členské státy akceptují tento nový nástroj? Jaké názory nyní již vy máte na názor na stanoviska členských států a plánovali již jste také vyhodnocování, jakým způsobem budete vyhodnocovat výsledky. A vy jste také hovořila o tom, že to je multidisciplinární téma a má otázka zní, proč jste nevyslali společné pozvánky jako u rámcového programu neboť to je opravdu multidisciplinární téma, je to diagnóza, výzkum a tak dále. Děkuji. Děkuji vám srdečně. Další je kolega Gridžip, doufám, že to vyslovuji správně. Ano, děkuji, pane předsedo, to jste vyslovil správně. Já bych vám chtěl srdečně poděkovat za vaši prezentaci. Především je pro mne důležitý onen aspekt, když jste řekla, že musí musíme více koordinovat naši akci, eh, eh, naše akce či činnost při prevenci a také při léčení, při terapii, protože v současné době se provádí jakási koordinace mezi, při léčení a to je dobrý příklad pro pozitivní role, kterou může Evropa sehrávat. To je aspekt, na který musíme také upozorňovat jako e, poslanci Evropského parlamentu. Jde především o zaměření v rámci koordinace. To znamená to, co my jako Evropa k tomu můžeme přidat, kde můžeme vytvořit přidanou hodnotu. Proto my se musíme více koordinovat, protože výsledky, které jsou dosahovány mimo Evropu, jsou daleko lepší. I u nás Stále více lidí se dožívá vysokého věku, to nás samozřejmě těší, ale samozřejmě ruku v ruce s tím jde podíl o, nemo, o nemocnění a nemocných lidí a tím pádem e, jsou rodiny vystaveny daleko větší zátěži, ale Především zásadní problém je, jak se má provádět léčení, jak se má provádět recept, eh, prevence, jakým způsobem můžeme zabránit smrtelnému rozšíření choroby, to znamená pokročení choroby. Já jsem pochopil vaši prezentaci tak, že ne všechny státy Evropské unie podporují tento program. Možná, že je to také jisté ještě zopakování otázek, které kolegové již položili. A pak jsou tady paralelní výzkumy, které také jsou financovány z několika zdrojů. Takže by mě zajímala i otázka financování. A nyní kolegyně Zuza Wagner. Kolega. Jenom krátce již bylo mnohé řečeno. Skutečnost, že zde o tomto tématu hovoříme, ukazuje, že se nalezáme na správné cestě, neboť Evropa, evropské instituce musí se postavit k tomuto tématu čelem a to bychom měli opravdu také pozitivně ohodnotit vůbec tu skutečnost, že se tím zabýváme. Úloha Evropy, evropských institucí spočívá v podpoře výzkumu v této oblasti. Jenom to. Musíme zde také zohledňovat princip subsidiarity, neboť tato zásada říká, že všechno to, co vykonávají státy či regiony či municipality v Evropě, tak všechno to, co mohou udělat, to také udělat mají. Evropská unie by měla pokročilé eh, pokračující výzkum pouze podporovat, tedy financovat. A pak chci také upozornit ještě na jednu věc, a sice to, že se musíme vyhnout tomu, aby se vytvářely nové byrokratické struktury. Já se domnívám, že toto téma se nám neustále vrací a to je věc také, kterou občané stále kritizují. A sice jde o to, že zde nám bují byrokracie a proto bychom se měli vyhnout vytváření dalších orgánů a držet se subsidiarity. Děkuji. Takže zasněla řada otázek a nyní eh, paní, bych poprosil paní Akli eh, z generálního ředitelství, kdyby v deseti minutách eh, se nám pokusila odpovědět. Snad se to dá zvládnout. Já umím mluvit hodně rychle. Já Mm, bych to rozdělil na tři části tyto otázky. První část, eh, tedy ty, které se týkaly samotného výzkumu. Je pravda, že potřebujeme více výzkumu a to na všech úrovních, počínaje základním výzkumem, eh, prostě to, tu, tu mechaniku toho patologického vývoje a podrobnosti jednotlivým chorobám a jak základní výzkum, tak klinický výzkum se musí spojit a výsledky musí e, být používány ve prospěch pacientů. To znamená, že by bylo e, třeba vytvořit jakousi jednotnou platformu, takovou konzistentní strategii od prevence přes e, terapii po lepší péči v celé této oblasti. Eh, samozřejmě, že kvalitní výzkum a jeho koordinace, to si vyžaduje spoustu finančních prostředků. A eh, my tady totiž hovoříme o technikách a metodách, které jsou poměrně finančně náročné, to znamená, že ta koordinace je tady nutná. A musím říci s potěšením, že eh, komise se zde snaží například také koordinaci investic v různých oblastech a tak dále. E, samozřejmě to, čeho jsme dosud dosáhli, je poměrně skromné a ještě hodně toho zbývá. Kdybychom se zaměřili pouze na to, jakým způsobem dostat výsledky k pacientům, tak e, samozřejmě tady hraje svoji roli farmaceutický průmysl, a my s potěšením můžeme konstatovat, že jeden z týmů pro naši iniciativu pro inovativní medicínu, to je formou partnerství mezi komisí a asociací farmaceutického průmyslu, tak jedním z témat této platformy je právě Alzheimer. Čili eh, opět musím zdůraznit, že je to záležitost velice drahá ve výzkumu vzhledem k multidisciplinárnímu přístupu, který je zde nezbytný, a k té finanční náročnosti, chtěli bychom se vyhnout duplicitám a chceme dosáhnout lepší koordinace mezi členskými zeměmi a proto tedy hovoříme o společném programu. Zde členské země se mohou zapojovat dopo, eh, dobrovolně podle svých vlastních potřeb a možností. Čili eh, my se tady nesnažíme vytvářet nějaké nové struktury, je to prostě společný program. A my tady de facto máme jenom nějakou řídící radu, a tým vědeckých poradců, eh, kde by se měla jednoduše a prostě koordinovat společná vize, to znamená Eh, kam se dále vyvíjet, kam to dále posouvat. Čili tady opravdu nejde o vytváření nových institucí, pouze o koordinaci výzkumu. Jaká bude role komise v celé této věci? My určitě budeme eh, fungovat jako ten, který eh, se snaží tam sloužit, usnadňovat, facilitátor my se budeme snažit eh, najít, identifikovat oblasti, kde, kde jsou relativně zanedbávány, kde tady eh, členské země eh, třeba na něco zapomněly a tak dále. My chceme tedy, aby tímto způsobem, abychom přispěli k lepší koordinaci úsilí v této oblasti. Samozřejmě, že je to také eh, společenská výzva, eh, prevence. Prevence to musíme posilovat. Evropští občané eh, bylo by třeba, aby se více uvědomovali různá zdravotní rizika. Dnes hodně lidé vědí o klimatických změnách a energetice, ovšem tady tato zdravotní rizika. Tady můžeme a vlastně můžete i vy eh, doma ve svíčenských zemích eh, pomáhat posilovat eh, obecné povědomí. De facto jde o naše občany a obyvatele, evropskou populaci, ve které spočívá budoucnost kontinentu. Dále se zde angažují samozřejmě výzkumní pracovníci. Já myslím, že my máme skutečně kvalitní výzkumné pracovníky a e, my se snažíme koordinovat naše úsilí v různých českých zemích tak, abychom e, přilákali do těchto programů ty nejlepší Máme programy, které jsou podobné jako v Americe nebo v Japonsku nebo v Austrálii. E, možná, že tomu nevěnujeme tolik finančních prostředků. Naší prioritou je zatím tedy Alzheimer, ale můžeme se věnovat také kardiovaskulárním chorobám, e, diabetes, obezitě, čili to všechno, tím čím se můžeme zabývat. Máme tedy aby tak řekla, z čeho vybírat a je tady hodně práce, co se dá odvádět. Pokud jde o to, co bychom mohli dělat lépe, tak samozřejmě patří eh, jaksi k tomu praktická aplikace a eh, lepší zaměření úsilí špatná aplikace, to je ztráta jak času, tak peněz. A když se zaměříme na statistiky, dá se říct, že za 10 eh, až 20 eh, let bude mít dvakrát tolik pacientů s Alzheimerem, eh, kolem poloviny století to bude 115 milionů, čili to je skutečně enormní výzva. I hope that I've addressed all your <laughs> questions. Tak já doufám, že jsem odpověděla na všechno, tak nějak souhrně. A pokud byste měli další otázky, tak eh, prosím použijte e-mail nebo vzneste dotaz a my vám určitě odpovíme. Ich eh, darf mich eh, im Děkuji vám jménem všech kolegů. Děkuji vám za velmi kompetentní a podrobné odpovědi a možná také za to, že jste nás trošičku povzbudila ke zvědavosti na toto důležité téma. To určitě je také jedním z faktorů, které, který dokáže mobilizovat podporu pro takovéto důležité projekty. Já vám tedy ještě jednou děkuji a uzavírám tento bod na našem programu. Tak teď bude, teď bude jedna minuta přestávka a poté bude hlasování, takže počkáme, až se všichni schromáždí, až si všichni najdou hlasovací karty. Damen und Herren. Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, už jsme tady všichni. Ehm, máte s sebou všichni karty? Hlasovací karty. Dámy a pánové, eh, tak eh, rád bych zahájil hlasování. Takže karty máme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 Also, meine Damen und Herren, wir beginnen. Dámy a pánové, začínáme. První bod na programu je hlasování o zjednodušeném postupu, článek 46.1, v otázce Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie, čili IRENA. Takže tady de facto máme se vyjádřit eh, typem ano nebo ne eh, Sekretariát nám tady k tomu předložil dokument. Jde o otázku, zda budeme souhlasit s těmito stanovami. Souhlasíte všichni, nebo má někdo něco proti? Nikdo nemá nic proti? Takže všichni hlasují pro. Má někdo? Žáči Šester? Hlasuje pro. Dobře. Takže všichni jsou pro, děkuji. Tak to je to schváleno. A další bod se týká rozpočtu. Spravodajkou je paní kolegyně Ek. Opět nám předložila návrh dokumentu. Předpokládám, že hlasovací seznam máte před sebou. Takže nejdříve pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji, takže schváleno. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, velkou většinou odmítnuto. Eh, pozměňovací návrh číslo 3, první část. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Takže většinově jsme pro. Eh, druhá část, kdo je pro? Tak to, to vypadá, že to bude těsné, takže elektronicky, prosím. Druhá část, kdo, nebo Eh, takže hlasujte, hlasujte, zahajuje elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Ještě ne? Ještě jedna karta, paní místo předsedkyně. Takže končím hlasování. Takže kdo nemá kartu, prosím, nebo komu nefunguje? Komu nefunguje karta? Pouze u kolegyně Glantejňáka. nějaká. A ona má starou kartu? Takže ti, kterým to nefunguje, ti se potom přihlásí rukou. Takže jeden. Kdo má problémy s kartou, prosím, jeden, dva, tři. Takže budeme hlasovat ještě jednou a potom připočteme ještě ty ostatní hlasy. Takže eh, končím hlasování. Výsledek je takový to 2 a 4... aha moment, teď ještě musíme eh, připočítat ty hlasy, které hlasovali eh, bez karty, čili kdo je ještě pro, nikdo z vás není pro, kdo je proti, to jsou 3, 4, 5 navíc, takže teď máme 12 hlasů pro a 32 proti, 3 se zdrželi. Souhlasí to tak nějak? Dobře, takže odmítnu to. A nyní hlasujeme o celém balíčku. Kdo je pro celý tento balíček? Děkuji, proti. A to musí být ale elektronicky, ano. Takže zahajuji hlasování elektronické. Hlasovali všichni. Ano, končím hlasování. Takže ještě jednou končím hlasování. A teď ještě opět musíme připočítat ty bez karet. Takže z vás, kteří nemáte kartu, kdo je pro? Teď už fungují všechny. Mhm. Takže máme 43 hlasy pro, 6 eh, eh, se zdrželo, nikdo nebyl proti, čili velkou většinou schváleno. Já vám děkuji. Má ještě někdo něco k hlasování? Žádné komentáře, výborně, takže přecházíme k dalšímu bodu jednání a to je návštěva paní komisařky Vivien Redingové, která tady ovšem ještě není, takže musíme počkat na zahájení této návštěvu minutku. Eh, kolegyně, prosím, eh, hned, jakmile paní komisařka přijde, budeme pokračovat. Žádná velká přestávka se nekoná. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Kolegyně, kolegové. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße kolegyně, kolegové, jménem vás všech mezi námi vítám paní komisařkou Reding, která již nás navštěvuje nyní opakovaně a nyní máme možnost ní hovořit o příslušných otázkách z jejího rezortu. My to uděláme tak, že nejdříve bude hovořit paní komisařka, která nám dá úvod do problematiky a potom my můžeme klást otázky a dělat komentáře a to bychom měli opět udělat velice koncentrovaně. Prosím, paní komisařko, máte slovo. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Já se domnívám, že nejúčinnější bude, když budu hovořit anglicky, pak bude eh, <laughs> rozumět více lidí, než když budu hovořit lucembursky. Takže přejdeme přímo k jádru věci. Vy víte, že jsme zahájili iniciativu i 2010, což bylo pro podporu digitální ekonomiky a také, abychom eh, zlepšili výzkum a technologii IKT, která má být takto disponibilní pro občany. My jsme v digitálním společném trhu dělali velký pokrok, protože se nám podařilo spojit audiovizuální služby a telekomunikační rámec. A já vám nemusím připomínat také úspěš, úspěch nařízení o roamingu, co, které bylo přijato v roce 2007 a 2009. A tímto způsobem my jsme také napravili selhání společného trhu a z toho měli zisk Evropané. To bylo velice plynulé, fungující spolurozhodování, což jsme také zorganizovali v rekordním čase. Obecně evropští občané mají také snížené ceny za, na pevné linky. Zde cena se snížila o 20%. O tom často nehovoříme, ale je to skutečnost. Náklady na mobilní telefony, to znamená mimo roaming, to se snížilo o 34% v minulých čtyřech letech a u roamingu ceny se snížily o 70 50 od roku 2005. My budeme v této oblasti spolupracovat i v budoucnosti. V příštím roce komise předloží pololetní zprávu nebo či pra, zprávu mezidobí a tato Monitorovací zpráva se bude zabývat veškerého technologického pokroku. Tento výbor také vytvořil zákonný rámec pro MSS za, a to se mu podařilo za méně než 10 měsíců a zde byl také vytvořen jeden mechanismus a zde je míč na straně průmyslu. Až bude dokončena autorizace na národní úrovni, dva vybraní poskytovatelé MedSat a Solaris rozmístí své mobilní satelitní systémy nejpozději v roce 2011 a komise spolupracuje s členskými sáty tak, aby došlo k co nejúčinnějšímu provádění rozhodení MSS tak, aby to pokrývalo celé území EU. E Výzkum tak, abychom snížili propast mezi technologickým výzkumem ve srovnání tedy s ostatními ekonomikami, jsme vytvořili eh, největší rozpočet pro IKT, který obsahuje 10 miliard euro do roku 2013 a ten to výzkum také sehrával velice důležitou eh, roli například v nanoelektronice, ve zdravotnictví a také ve zvýšení silniční bezpečnosti, kde výzkum přímo byl převeden do průmyslových aplikací. Chci tady také vzpomenout JTI, což je určitý druh partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a toto se týká spolupráce mezi členskými státy a EU. To jsou eh, stavebnicové systémy a nanotechnologie. Já jsem zde trošku zklamaná schování členských států, protože tady oni mohli, mohlo se vydat o 25% více, kdyby eh, národní státy opravdu dodržely to, co slíbily. Já ovšem budu trvat na tom, aby každá strana dodržela své sliby a já opravdu zatím půjdu. A je tady další společná akce, to je asistovaný život, to je v podstatě s stárnutí za dobrých podmínek. Tohoto programu se účastní 23 států, máme 600 milionů na období 2008 až 2013 pro cílové výzkumné programy, tak abychom podpořili starší občany, tak aby měli eh, Eh, na základě nových technologií lepší život. Tady jsme vybrali 40 eh, evropských eh, programů na financování a my také jsme zvýšili naše spolufinancování o 40 A zde v této oblasti se také podílí velice dobře členské státy a účast malých a středních procent podniků je ve výši 43 A vy určitě se budete ptát, jak eh, se komise zaměřuje na malé a střední podniky a toto je dobrý příklad, kde se malé a střední podniky velice dobře účastní a já vám eh, dám také brzy zprávu o tomto programu a dále inkluze a kvalita života. Jeden Eh, z programu bylo krizové číslo 112, tedy 112. 11. únor je Evropský den pro 112 a my hodláme toto číslo eh, podporovat po celé Evropě. V toto číslo 112 můžete volat jak z mobilních linek, tak z pevných linek po celé Evropě. To je velký úspěch, protože když jsme před pěti lety s tím začali, tak bohužel toto ne bylo vel, u, příliš uznávané číslo. Máme ještě určité problémy v některých státech, ale doufáme, že je brzy vyřešíme. Pokud se týče současných témat, zde se konala diskuse s parlamentem a s tímto výborem o budoucím využití digitální dividendy. My jsme s touto diskusí začali asi před dvěma lety, to byla zpráva TOJA a toto je dobrý příklad pro spolupráci mezi parlamentem a komisí tak, aby se zde, zde řešila otázka, o které jsme se původně domnívali, že se jedná pouze o technické otázku, ale tato, toto téma také má dopady sociálně-ekonomické a to, že tady bude širší radiospektrum, až bude vypnuta analogová televize a další analogové vysílání v roce 2012, tak tady vzniknou další možnosti k širokému spektru a k, abychom překonali digitální propast. Byla vykonána tato příprava také se konaly konzultace se s jednotými účastníky a já ke konci tohoto měsíce předložím sdělení komisi. To znamená, že v následujících měsících také, pane předsedo, to dostanete na stůl. A my také budeme diskutovat tento návrh na strategické úrovni s parlament a také s radou z hlediska dalšího budoucího programu. Pro a další návrhy budou předkládány formou spolurozhodování. A bude se konat také summit o spektru, který hodla uspořádat parlament v lednu. Takže jestliže tomu tak bude, tak komise také již dodělá veškerou přípravu, která bude zaměřena na tento summit. Jaký tady máme společný cíl? Chceme mít pružnější prostředí, ale hodláme mít také lepší vize pro pružnější služby my se musíme neustále přizpůsobovat rozvíjející se situaci a toto budeme dělat na základě našich dohod. Eh, internet. Víte, že internet sehrává klíčovou úlohu v plánu hospodářské obnovy a my jsme zajistili až jednu miliardu eur na projekty zavádění vysokorychlostního projektu eh, v internetu na venkově. Eh, je to velice eh, fokusovaný projekt, poněvadž zhruba 30 obyvatelstva na venkově nemá vůbec žádné internetové připojení. A já musím říct, že mě velice zklamalo to, že některé členské země z těchto nových prostředků, které jsou k dispozici, vůbec jich nevyužili. Vůbec tady nepředložili své žádosti nebo projekty. A tady musím říct, že překlenutí té digitální propasti, to je skutečně zásadní součást naší politiky. Čili toto je v současnosti probíhající agenda. A teď, co nás čeká nezbytně v blízké budoucnosti, abychom tedy své priority měli eh, jasně stanovené. Víme, že jsme uprostřed období ekonomické nejistoty, to znamená, že musíme chytrým způsobem, inteligentním způsobem investovat do digitální budoucnosti. Správně to řekl předseda Barroso, řekl, že příští komise bude sledovat digitální strategii pro Evropu. To je eh, to spočívá v tom, že chceme dosáhnout dvou čísel. Do roku 2010 by internet měl mít všichni Evropané a poté eh, se budeme zabývat tedy překlenutí té digitální dividendy. Víme, že na 30% území není vůbec žádný internet dispozici a do roku 2013 bychom měli mít vysokorychlostní internet pro všechny. No a abychom toho dostali, dosáhli, eh, existuje několik konkrétních kroků, které bychom měli podniknout v příštích měsících. Eh, samozřejmě tedy eh, povzbuzování konkurence a investic do sítí příštích generací, ale tady hovořím o optice, čili nechci upgrade měděných sítí, ale prostě optická vlákna. Dále bychom měli zatraktivnit mobilní služby třetí generace a připravit půdu pro příští generaci. My tady chceme, eh, my máme určitý náskok tedy a ten náskok bychom neměli ztratit a chceme tedy připravit půdu pro tu čtvrtou generaci. No a poslední věc, je třeba urychlit přechod od eh, analogového vysílání na digitální, neboť tím se uvolní spektrum, velice cené spektrum pro jiné telekomunikační a obsahové služby. Čili to je příležitost a my bychom ji měli využít. Pokud budeme mít eh, k dispozici infrastrukturu, je tím problém vyřešen? Ne, Internet totiž vyžaduje také zajímavý content a zajímavé služby eh, pro uživatele všech, eh, všeho druhu. Proto komise vydala sdělení o prioritních oblastech budoucí politiky v oblasti IKT. Eh, my budeme mít 9. října konferenci, kde se také zúčastní, pokud vím, někteří členové vašeho výboru. My jsme zatím eh, dostali 110 odpovědí na naše sdělení a z toho 95 od individuálních lidí. Čili toto skutečně je velice zajímavé a jak si daří se nám eh, přibližovat se občanům. Kromě výzev, o níž jsem hovořila, eh, chtěla bych zmínit ještě čtyři prioritní oblasti, kde je třeba jednat, abychom měli společný digitální trh a tedy pro eh, uživatele internetu. Víme, že eh, se často zabýváme oblastí práv na internetu nedostatečnou svobodou poskytování internetových služeb přeshraničně, no a spotřebitelských eh, práv na internetu. Je eh, třeba říci, že mnohdy se stává, že eh, lidé nemohou využívat služeb nebo nemohou nakupovat výhodné zboží, protože jsou z určitého regionu. Takže jaké budou naše priority? Za prvé usnadnit a zatraktivnit přístup k digitálnímu obsahu, ať vznikne kdekoliv v Evropě. Dostupnost obsahu, který se bude líbit eh, evropskému publiku, eh, bude eh, rozhodující v tom, jak se bude ujímat vysokorychlostní internet. Čili nestačí politika v oblasti infrastruktury, ale také obsah. A mm, samozřejmě my chceme být konkurenceschopní v globálním měřítku. Za druhé, chceme připravit e, mobilní platby celoevropské, které budou bezpečné a e, budou snadné k používání. My e, dnes už hovoříme o M-cache a taky M-commerce, ale bohužel zatím tento potenciál zůstává nevyužit. Jestliže všem těm desítkám milionů eh, uživatelů mobilních telefonů usnadníme přístup, umožníme přístup ke všem těmto eh, aplikacím, posílí to velice náš průmysl. Třetí priorita otevřít se malým podnikům. Takových malých a středních podniků máme v Evropě 23 milionů E, to je 99% všech e, firm a zaměstnávají 100 milionů lidí. Nicméně, pokud se týče oblasti IKT, tak tady malé a střední podniky zaostávají. Pouze 9% z nich využívá elektronické faktury, pouze 11% má takové to, e, využívá tuto technologii v řízení lidských strojů. A pokud by měli tedy eh, tento lepší přístup eh, pomocí ICT, IKT, eh, tak by jim to snížilo náklady na, hovořím o cloud computingu, což je šance pro naše malé a střední podniky. Čili tady bychom to měli posunout dopředu a zároveň vyhnout se různým léčkám. Čtyřka využít inovativní řešení IKT eh, pro dosahování nízkokarbonových ekonomických cílů. Týká se to tedy jakési zelená informační a telekomunikační technologie, to je podle mě budoucnost našich malých a středních podniků a ekonomiky vůbec. Určitě se z toho bude odvíjet řada obchodních příležitostí. Pane předsedo, pokud se týče budoucích výzev, Evropa se celá musí zdigitalizovat. Čili k tomu potřebujeme jasnou informačně technologickou strategii, která musí zasáhnout všechny politické cíle. Předseda komise navrhl přechod na digitální ekonomiku a právě zde v tomto výboru v příštích měsících a letech se to všechno bude odehrávat a já vám děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, za toto podrobné představení projektu, které jsou ve vývoji nebo stojí za dveřmi a o které bychom se měli zajímat. A já myslím, že eh, tady to je zajímavé téma a už tady mám také mnoho přihlášek do debaty. Kolegyně Trautmanová jako první. Merci beaucoup, monsieur le... Děkuji, pane předsedo, děkuji paní komisařko za tuto celkovou prezentaci. Chtěla bych eh, konstatovat, že komise skutečně neotálela v realizaci eh, toho, k čemu se zavázala v eh, politice Spekter. A já doufám, že také parlament bude začleněn do přípravy summitu na leden eh, a doufám, že i společně s vámi budeme moci pracovat na strategii Spekter. Měla bych několik otázek na témata, o kterých jste nehovořila. Nejdříve bych se chtěla zeptat, jakou perspektivu vidíte ohledně evropského projektu digitální eh, knihovny. Hovořila jste o tom, že je to priorita, ale v budoucích činnostech to nefiguruje. Je to však důležité i pro naše eh, země. A proto se chci zeptat, eh, jak se bude postupovat v této edici online. Dnes dnes v této oblasti probíhá určité znepokojení. Dochází ke koncentrování na čtyři vydavatelství v oblasti vědecké literatury a dále je zde otázka archivace zdrojů. Zdroje jsou normálně placeny a jsou přístupné přes platbu těmto knihovnám a které pravděpodobně nebudou k dispozici, když vše, eh, by se vše zastavilo. Dnes se projevuje určitý problém v tom, že knihovna musí platit eh, přístup ale nemá žádné příjmy z eh, toho, že zapůjčuje eh, zdroje. Takže to je základní problém. Dále eh, normy a standardy. Dnes máme mnohé podniky, především malé a střední podniky nebo začínající podniky, které se angažují do eh, výroby nových obsahů, nových služeb dle strategie kterou eh, komise stanovila. Zde bych je chtěla vědět, jak se na to díváte. Další důležitá otázka, eh, která se týká eh, duševních práv či práv duševní činnosti. Pan Tubon k tomu předkládal zprávu v našem výboru a chtěla bych vědět, jak se díváte na otázku autorských práv v souvislosti s eh, digitálním eh, obsahem a digitalizací eh, knih? Dále cloud computing a vývoj v používání sítě. Domníváte se, že znalostní eh, ekonomie může eh, se ještě prohlubovat při neutrálnosti sítě? Děkuji za zodpovězení těchto mnoha otázek. Děkuji, kolega Chacimakakis. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, eh, milá eh, paní Reding, za tuto přednášku. Jsme již zvyklí na tak obsáhlé prezentace. Já bych eh, vám chtěla, chtěl poblahopřát k a AL. To je skutečně program asistovaného života, který je velmi zvláštní. Jsme nejstarší kontinent, který velmi silně stárne a proto je, myslím, vhodné, abychom se soustředili na toto téma, eh, aby bylo možné ve stáří žít důstojně. Již jsem se zmínil eh, o této souvislosti také, když jsme hovořili o ACH. Máme šanci být jedničkou, protože se na nás to velmi týká. A prosím vás tedy, abyste pokračovala v tomto tématu. Program je vybaven velmi málo a potřebujeme zde úzkou spolupráci mezi komisí a parlamentem, co by rozpočtovým subjektem, aby v této oblasti bylo prosazeno ještě více. Dívám se na kolegu Nisleroje a ten jistě bude nabízet také svou podporu. Kolegyně Eh, Trautmanová se zmínila o autorských právech. Já se k tomu připojuji a dodávám, že stále více ekonomických subjektů pracuje v síti a na síti. To je to, co chceme, ale vyplývají z toho také problémy ochrany eh, dat. A my, Evropané, toto musíme zdůrazňovat. Nemůžeme dovolit všechno jako američané a nemůžeme také všechno omezit a limitovat jako Číňané. Chceme svobodnou ekonomiku, ale ochranu osobních údajů. A mnohé členské státy v posledních eh, týdnech a měsících eh, se dostaly eh, jaksi do mediálních, mediální pozornosti. A proto bych se chtěl zeptat, jak to vypadá s bezpečností sítě. Mm, mm, myslím si, že ochrana osobních údajů by měla být posílena. Nejsme dostatečně silní v této oblasti. A prosím, přemýšlejte o tom, zda výzkumná témata by neměla měla být zdůrazněna i v této souvislosti. Blahopřeji k jednomu tématu, o kterém jste nehovořila výslovně, ale je to téma související a to jsou trusted sources, důvěryhodné zdroje. E, to je důležité téma. My hovoříme o tom, že potřebujeme více content, větší obsah, ale přitom ten obsah se na nás sype, ale není důvěryhodný. Velmi často jsou to názory a nejsou to zdroje důvěryhodné. My potřebujeme spíše instituce, které eh, mohou informace důvěryhodně certifikovat. A vy máte iniciativu Trusted Sources, kterou bychom měli prohloubit. I toto by mohlo znamenat navýšení kvality pro Evropu. Poslední bod, vaše iniciativa širokopásmová, to je elementární vytvořit takovouto strukturu, abychom ještě zlepšili naši konkurenceschopnost na sítí. Schází nám však ještě koordinace vašich iniciativ a iniciativ na venkově, tedy také v oblasti zemědělství nebo regionální politiky. Mnohé body zde mohou navazovat a mám na mysli ono propojení s GD pro zemědělství, se kterým jste spolupracovala, ale zde při nové definici regionální politiky bychom se měli koncentrovat právě na tato témata. Samozřejmě musíme toto propojit také s navýšením efektivity v klimatické politice. E, tato politika by měla jít v jednom proudu a komisařky a komisaři by měli ještě více spolupracovat. Děkuji. Další je kolegyně Del Castillo. Gracias, eh, presidente. señora komisaria. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko, za to, že jste přišla mezi nás. Vy jste nám dala dobrý přehled situace a také jste hovořila o otázkách budoucnosti. O tom budeme zajisté ještě diskutovat. až budeme mít slyšení kandidátu na komisaře. Doposud vy jste byla onou osobou, která se ujala této úlohy. Chci tedy poukázat na dva propojené aspekty a ještě na jeden třetí, který je trošku stojí mimo. Ty dva propojené aspekty se týkají spektra a vysokorychlostního internetu, neboť tyto dvě věci jsou vzájemně propojené. Možnost vysokorychlostního internetu je také zlepšená tím, že bude budou přístupná určitá pásma spektra, ale členské státy různým způsobem toto využívají a řídí. Některé členské státy využívají uvolnění spektra k dalšímu rozšíření internetu, k zvýšení jeho rychlosti a tak dále. A ostatní některé jiné členské státy státy hodlají toto spektrum využívat pro rádio a televizi. A pak tady máme problém s, jednovo, s příslušnou rovnováhou. Una, a, a, a, parte de ese espectro sobrante, que es espectro sobrante del muy bueno. Kromě eh, zbývajícího spektra, tedy to, co nám eh, se uvolní, což je velice Eh, dobré projektovskou komunikaci, tak je třeba zajistit eh, také přístup tady k tomu. Dále, eh, pokud se týče digitální Evropy, my samozřejmě musíme zajistit, abychom to směřovali správným směrem rozvoj broadbandu, rozvoj internetu a tak dále. Nicméně digitální Evropa také znamená, že lidé se musí zvyknout na využívání nových příležitostí, nových možností a pak eh, jim to také bude ku prospěchu. A já myslím, že tady máme mnoho různých příkladů eh, využití elektronické komunikace třeba ve zdravotnictví, vzdělávání, energetice. To všechno jsou oblasti, kde z toho či onoho důvodu eh, existuje řada lidí, kteří eh, opravdu potřebují mít možnost využívat těchto instrumentů a to bezprostředně. My tedy potřebujeme eh, také vývoj směřovat tak, abychom eh, dokázali jak si kanalizovat tady toto úsilí. Také samozřejmě na venkově by mohl pomoci internet, ovšem je třeba také přesvědčit vesničany, že toho mají využívat a že jim to pomůže například eh, komunikovat eh, s lékaři, se zdravotnictvím eh, jako takovým, nebo v komunikaci vysloveně každodenní. Čili já myslím, že toto je skutečně důležité, pokud chceme využít a dospět do stádia digitální Evropy. Třetí bod, a je to kontroverzní otázka, duševní eh, vlastnictví a copyright. To de facto zatím nikdo nedořešil a my víme, že eh, kolem eh, této problematiky je řada potíží a sporů v různých zemích. Evropský parlament by měl skutečně Eh, přijít jaksi se společnou legislativou, abychom to byli schopni, abychom na to byli schopni reagovat příslušným způsobem. Pan van Nistelrooy. Eh, děkuji, pane předsedo. Já k tomu mám dvě poznámky. Eh, vy jste nás informovala o dosaženém pokroku E, inovace to e, samozřejmě e, je velice důležité. Máme tady tu společnou technologickou iniciativu a vy vlastně hovoříte také o souvislosti s krizí. Tady my máme společný výzkumný program a e, tady je důležité, aby také z praktického hlediska e, bylo bylo tedy umožněno to, co potřebujeme. E, žijeme v obtížných dobách a tady ty si vyžadují zvláštní řešení. Další bod. Dnes dopoledne jste hovořila o, nebo hovořilo se tady o společném výzkumném projektu v oblasti Alzheimerovy choroby. A to ukazuje na to, že eh, členské země jaksi pochopili, že je nutné provozovat společný výzkum a vývoj. Tady se to povědomí výrazně zlepšilo. Ehm, k nám tady na konferenci přijdou také zástupci eh, seniorských organizací a eh, my je tady tedy brzy uvítáme, už se na to těším. Děkuji. Pane, kolego, pane kolega Krote. Pane kolego, chci se zmínit o dvou tématech. To je ICAM a tato dohoda s USA vyprší nyní na podzim. Mě by zajímalo, jak Evropa se zachová. Vy jste hovořili o e, infrastruktuře a o řízení internetu. V současné době to vysí na ICANN, což je nevládní organizace a ta podléhá americkému ministerstvu zahraničí. A mě by zajímalo, jak komise se k tomu dostavět tedy po 39. Kolegové také hovořili o neutralitě sítí, také o telekomunikačním balíčku, o kterém se nyní bude hlasovat mě by zajímalo, jak komise se staví k tomuto tématu neutralitě sítí. Neboť toto téma je mimořádně důležité také naše přihrádky v našich kancelářích e, přetékají, protože my k tomu dostáváme neustále nové dotazy. Takže zdali komise hodlá zde předložit nějaký nový právní předpis. Yeah. Komisařka by ráda nyní zodpověděla tyto otázky. Paní Redingová, máte slovo. Euh, První otázka paní eh, Trautmann je otázka, eh, skutečně velmi významného projektu, který jsme zahájili na základě partnerství s členskými státy a kulturními institucemi, ať již jsou to muzea nebo knihovny. E, nyní e, máme asi a půl eh, milionu objektů v eh, tomto projektu a příspěvek eh, jednotlivých členských států je velmi rozdílný. Já vždycky říkám, děkuji francouzům, vždyť polovina všech objektů jsou z Francie. I když takto děkuji Francii, tak říkám i ostatním, dejte se do pohybu. Není normální, aby 50% celé Evropské evropské kultury bylo pokryto z eh, Francie a musíme tedy se eh, zaktivizovat i jinde, abychom eh, tedy toto zvládli. Je zde však problém Eh, financování. Eh, tento projekt už není eh, jaksi miminkem, už se dožívá věku dorostu a bylo by tedy vhodné přemýšlet o nových partnerstvích PPP tak, aby tento projekt probíhal tak, jak jsme vždycky chtěli, aby to bylo ono místo, eh, ve kterém se evropští občané mohou eh, připojit. Dále vědecky české publikace a vydavatelství. V rámci debat o digitálních knihovnách jsem několik let vždy schromažďovala odborníky v mnoha oblastech, ať již to je oblast autorských práv či eh, děl bez autorů nebo vědeckých publikací a vždy eh, mě z toho vyplynulo eh, mnoho informací a viděla jsem, že jednotlivé oblasti jsou velmi specifické. Eh, romány, vědecké publikace, eh, dětské knihy, to je velmi rozdílné spektrum. Všeobecně je však možné říci, že vše, co je veřejné, by mělo být přístupné pro eh, občany. To je základ a princip. Jak to však udělat? Nedá se to snadno říci, ale těžko udělat. My se snažíme a možná, že budu hovořit poněkud déle o otázce autorských práv. Vždyť máme také knihy bez autorů, eh, takzvané sirotky a eh, nebo knihy, eh, které již nejsou chráněny autorskými právy. Takže to je zcela jiná oblast. Máme zde čtyři prvky. A sice knihy, které zatím jsou kryty autorskými právy, eh, které se prodávají, dále knihy chráněné právy, ale které již nejsou k dispozici a to proto, že není možné je digitalizovat, jelikož neznáme jejich autory, eh, těm říkáme sirotci a měli bychom evropsky upravit tuto oblast. Eh, je to totiž oblast obrovská část eh, našeho společného dědictví. Nemůžeme je digitalizovat, ale musíme hledat eh, takové řešení, které by odpovídalo evropským eh, představám. A na tom právě pracuji. Potom máme díla, která již nepodléhají autorským právům, ty, ta již vypršela. A dále máme knihy ve veřejné oblasti. Takže musíme skutečně vést čtyři různé typy politik a říkala jsem vždycky jasně, když jsme hovořili o Google Books, eh, také jsem řekla, zde v Evropě nemusíme aplikovat eh, takové řešení, které eh, pochází z jiných kontinentů. My máme v naše vlastní řešení. Ježe dva roky se všemi subjekty připravujeme řešení těchto problémů a možná řešení budou předložena novému parlamentu, nové komisi, tak, aby bylo možné nalézt specifická řešení. Nyní normy a standardy. Já se domnívám, že jako Evropané to neděláme moc dobře v oblasti patentů. Mohli bychom to udělat ještě lépe. Ty potíže, které máme v tom smyslu, aby někdo v Evropě se prosadil, jsou příliš velké ve srovnání třeba s USA. A proto komise vypracovala Bílou knihu, o které se nyní diskutuje a domnívám se, že bychom měli učinit určitá opatření, říkám my, mm, v plurálu e, a to proto, že se to týká několika komisařů. Nemůžeme však provádět několik různých politik. Ta politika musí být jednotná tak, aby naše malé a střední podniky toho mohly využít a naše průmyslové podniky toho mohly využít. Především mám na mysli technologii a internetový engineering. Zde máme také task force, která na tom pracuje. ale musí pracovat efektivně, eh, stejně jako další subjekty určitého partnerství. To je jednoznačně nezbytné. Myslím si, že jsem odpověděla na otázku intelektuálního vlastnictví na síti. Eh, ta diskuze, kterou jsme vedli o knihách, je stejná jako eh, o ostatních kontentech eh, ten zdroj nebo ten nosič se mění, ale jinak je to podobné a ta diverzifikace eh, v analogovém světě bude stále méně významná, stále více se budeme muset eh, přiklánět k digitální oblasti. Není to práce, kterou začínáme, je to práce, kterou už máme rozpracovanou nejméně z poloviny. Cloud computing, náhodné združování počítačů, no to je nové a přichází to z USA. Bez toho prvku určité ochrany práva jednotlivce a soukromého života jednotlivce jak to však v Evropě obvykle děláme. Takže to je otázka, o které musíme ještě diskutovat, to je pravda, abychom nalezli vhodná řešení. Pokud nenalezneme řešení, Eh, ve smyslu ochrany v oblasti cloud computing, tak by to bylo nedobré. Je to vhodné pro malé a střední podniky, které nechtějí dělat velikánské investice, protože jsou to malé podniky. A ten cloud computing jim může pomoci, ale musíme přitom vyřešit problémy ochrany. Takže to nás ještě čeká a je to práce, která byla zahájena, ale není ještě ukončena a já počítám s podporou parlamentu v této oblasti. Neutralita sítě. Dovolte, pane předsedo, abych se tomuto věnovala trošku déle. Je to téma, které jaksi je cítit eh, ve vzduchu, již se tímto tématem zabýváme dost dlouho, od tedy diskuze o rámcovém rozhodnutí o telekomu, ale vlastně jsme se tomu nevěnovali skutečně intenzivně a to proto, že jsme vlastně evropské problémy neměli je nutné vědět, v čem spočívá problém. Ten problém je však americký, tedy základně americký. A to proto, že tam mají systém založený na infrastruktuře telekomunikací, která je zcela jiná, než je naše infrastruktura. Jejich systém je zcela deregulován, liberalizován, s tím výsledkem, že je eh, zde snaha mnohé združovat a je zde malá konkurence. To znamená, že občan nemá výběr. Prostě si musí vybrat jenom to, co je na trhu a hotovo. Takže v těchto velikých skupinách mají Eh, koncentrovanou velikou pravomoc. My však v Evropě již dlouhá léta vedeme takovou telekomunikační politiku, která otevírá trhy. Je to politika, která otevírá konkurenci na trhu. Již léta v Evropě vedeme takovou politiku, která dává pravomoc národním regulačním orgánům a také Evropskému regulačnímu orgánu, aby učinili opatření, pokud eh, sektor nefunguje dostatečně. USA to tak není. Navíc v novém rámci pro telekomunikační činnost máme ještě více pravomocí pro národní regulační orgány v případě problému. Američané toto neznají a dali se do pohybu, protože eh, viděli, že zde vzniká veliký problém. Takže pozor, nesmíme eh, protože v Americe se o něčem diskutuje. Nesmíme předpokládat, že v Evropě je ten problém stejný. Naštěstí není stejný. Ale samozřejmě neříkám, že my problémy nemáme. A chtěla bych v tomto smyslu také připomenout to, co jsem říkala vždycky. Je nepřijatelné, aby ISP blokovali přístup na internet. Toto jsem řekla často, když jsme viděli, že Skype nemá přístup na síť, to skutečně není možné tomto smyslu musíme něco podniknout, musíme mít sítě, která je otevřená a v tomto smyslu také leco spodnikneme. Pane předsedo, můžeme tuto záležitost eh, také někdy prodiskutovat eh, poněkud eh, hlouběji, ale naštěstí nemáme ten problém, který má jiný světadíl. My musíme řešit problémy, které máme zde v Evropě, které jsou evropské a neopakujme pouze hesla ostatních světadílů. Takže neutralita sítě, to je moje odpověď. A a j l p. To je otázka velmi důležitá. For solving one of our major problems, which is the aging. Takže to je e, velice důležité pro společnost. Já musím říct, e, že reakce z členských zemí jste byla velice pozitivní. Eh, začalo se více investovat, než eh, pokud se eh, než co se původně přislíbilo, čili ty investice dosáhly více než 600 milionů eur. Ale to neznamená, že bychom nepotřebovali více. Mnozí z těch, kteří se zapojí do implementace, jsou malé a střední podniky a když se věci usnadní, tak eh, to je pro ně daleko větší pomoc často, než když se poskytne více peněz. Parlament i my eh, si myslím se domníváme, že tady bychom mohli dělat mnohem více a energičtěji a že bychom měli navýšit evropské prostředky, které se na to vynakládají. Já souhlasím s tím, že bychom se měli ubírat tímto směrem, neboť to je skutečně velmi, velmi zajímavá otázka. Nyní k ochraně dat. To je další otázka, která podle mě eh, bude eh, významným tématem v tomto parlamentu eh, v příštích letech. V komisi, jak asi víte, jsme začali otevřenou konzultaci o tom, jak je možno dále eh, rozvíjet ochranu dát, posilovat ji. Začalo to 9. července tyto konzultace a budou pokračovat až do eh, prosince. Jak eh, se toho ujmout? Má to být nějaká rigorózní regulace nebo směrnice nebo snad nějaký měkčí způsob. To zatím je otevřené. Je to rozhodnutí, eh, které bude na příštím komisaři a samozřejmě ve spolupráci s radou. Čili je velký rozdíl, jestli eh, se přijme, půjde cestou směrnice nebo nařízení. Eh, to nařízení je daleko rychlejší eh, cesta. Samozřejmě směrnice může trvat 4-5 let, než se implementuje ve všech členských zemích. Čili na tento časový aspekt je třeba nezapomínat. Tady totiž hovoříme o odvětví, které se vyvíjí strašně rychle a my prostě nemůžeme čekat. Já myslím, že je velice dobře, že v telekomunikačním balíčku je povinnost oznamovat porušování, případy porušování osobních dat. To byl, myslím, článek 4. A v článku 5 máme a 13 máme nová právní opatření a usnadňuje se vynucování na národní úrovni. A to všechno nám pomůže k tomu, abychom lépe dělali to, co v Evropě děláme, to je lépe eh, chránili soukromí. To je otázka, která se týká nejenom telekomunikací, ale je to otázka obecnější. Já jsem například intervenovala velice silně v případě eh, porušování soukromí při zaměřovaném eh, tedy reklamě. Čili my skutečně nyní máme evropská pravidla. Tady se jasně říká, že občan musí eh, předem informovaně souhlasit, což znamená, že občané za A eh, musí znát svá práva a za B eh, pak je budou moci uplatňovat v praxi. Příklad, já například v současné době mám problémy s britskou vládou. Tam probíhá soudní spor o onom známém systému formulářů, ale to není o tom eh, formuláři samotném, ale spíš o tom, jak britská vláda uplatňuje legislativu na ochranu soukromí. Čili to bude skutečně velice významný bod na naší agendě. Navrhovaný systém je iniciativa autoregulační a možná si eh, budete pamatovat, že když jsme spolu s komisařskou, komisařkou Kuněvou eh, v květnu vydávali společné pokyny, eh, také to se týkalo té otázky důvěryhodných zdrojů, trusted sources. Takže funguje nebo nefunguje to v rámci eh, autoregulace. Eh, my samozřejmě nejdříve jdeme cestou, která nevyžaduje nějakou rigorozní regulaci. Pokud tedy funguje autoregulace, je to dobře, pokud ne, tak pak musíme jít dál, pak musíme podnikat další kroky a to bychom museli nejdříve samozřejmě diskutovat také s vámi. Nyní otázka širokopásmového připojení. Já jsem docela spokojená s tím, jak to vypadá, poněvadž na začátku této debaty a na začátku celé té debaty o spektrální politice, která s tím souvisí, mnohé vlády říkaly, že tady není žádný problém s broadbandem nebo se spektrem. Nyní ale předpokládám, že nyní se už eh, shodneme na tom, že problém skutečně máme, jestliže 30 obyvatel nemá přístup k internetu, tak to je problém. Eh, my už jsme si dnes vědomi toho, že tady ten problém je, ale teď eh, ještě se nám nepodařilo od tohoto povědomí přejít do stádia politické práce jak jsem řekla, eh, my jsme dali k dispozici jednu miliardu na rozvoj broadbandu na venkově, nicméně mnohé vlády eh, to vůbec, nebo na to vůbec nezareagovaly. A je třeba, aby měli ve svých akčních plánech potřebu rozvoje širokopásmového připojení na venkově. A já myslím, že tady skutečně eh, musíme být poněkud eh, přesvědčivější. Eh, jestliže chceme nově definovat regionální politiku, i když širokopásmové připojení lze podporovat už za současného stavu této regionální politiky, no tak je třeba tady udělat víc. Proč de facto já eh, tak tlačím na urychlení přechodu z analogu na digitál. No protože my potřebujeme uvolnit dnešní analogové frekvence právě ve prospěch broadbandu. A to je důvod, proč komise chystá sdělení o digitální dividendě, které vyjde 28. října. Doufám, že to tak vyjde. To bude jedna, jeden z posledních konkrétních kroků současné komise, čili eh, symbolicky je eh, to takto důležité, že vlastně že poslední důležitý krok této komise bude právě sdělení o digitální dividendě, neboť to, myslíme si, je ta správná cesta. A je třeba se také dobře připravit na spektrální summit a já doufám, že vlády si uvědomí po tomto summitu, že spektrum je e, záležitost e, významná. Je to e, otázka, která se týká celého evropského teritoria a je třeba to tedy řídit přeshraničně. Eh, časový harmonogram, jak by měly postupovat členské země eh, při dělení digitální dividendy, čili to bude také eh, důležitá položka na samitu. Paní Del Castillo má naprostou pravdu. Jestliže tedy připojíme také seniory na broadband, nebo, nebo eh, odlehlé oblasti. Eh, samozřejmě, pokud nebudeme mít obsah a eh, služby, tak to nebude k ničemu a pokud to lidé nebudou mět využívat, tak to rovněž nebude k ničemu. Čili i tím se musíme zabývat. Já si myslím, že to je zejména na členských zemích, aby se zabývali otázkou digitální gramotnosti, a to nejenom ústy, ale také činy. Nyní výzkum. My opravdu jsme vykonali mnoho v oblasti výzkumu ICT v posledních letech. A já už jsem řekla, že jsem velice ráda, že tady máme těch 600 milionů pro to je L. Tak a jestliže se teď eh, mluví o té společné technologické iniciativě, tak to eh, bude znamenat daleko větší rozpočtovou položku. Ale každý musí plnit svou roli. Komise plní svou roli, taktéž průmysl. A ti, kteří eh, dělají méně, než by měli, tak to jsou momentálně bohužel členské země. Proč tak to teprve budu muset analyzovat? Eh, určitě, určitě, až ta analýza bude, tak vám ji předložím. Čili tam, kde se to neodehrává tak, jak by mělo, tak tam budeme mít společné iniciativy CTI. A je třeba dát také členským zemím jasně najevo, že tato otázka, to znamená prostě, že eh, to nebude mít nějaké větší efekty, že dostanu z toho jenom to, co do toho vložím. Čistá návratnost. Já to prostě neznamená, že jak si vy, my vydáme papír a vy na to reagujete jiným papírem. To ne, to je prostě eh, něco, co nás posune dál, to musí být jasné. Eh, další otázka, otázka Ikenu. Už eh, to trvá pár let a to znamená, že se to táhne od doby prezidenta Clintona. Komise, Unie a americká vláda zahájili jednání, která měla Aiken vymanit z dohledu americké vlády. Zpočátku jsme postupovali docela dobře. Pak v listopadu nastoupil prezident Bush a všechno se zastavilo. Když došlo opět k výměně vlády v USA, eh, myslel jsem, že nastane čas opět věci uvést do pohybu a v květnu jsem eh, ve svém proslovu apelovala na prezidenta Obamu, aby eh, skutečně ICANN už nepodléhal pouze americké vládě, dohledu americké vládě, v podstatě, aby ICANN vůbec nebyl pod dohledem. Šlo o to, abychom měli svobodný internet bez vládních zásahů. Rada telekomunikačních ministrů na tomto základě plně podpořila požadavky komise a trojka, čili dvě předsednictví a komise, v září eh, zájela jednání s americkou vládou. Výsledky budou oznámeny za den či za dva a ty výsledky znamenají, že americká vláda upustí od dohledu nad Aikenem a dále, že Asociace národních států GAG jak, co to vlastně znamená. Good Government Advisory Group, ano. Government Advisory Group, GAG. E, to je, to je takové e, nepříliš, e, nepříliš efektivní výbor. Tak a nyní vzniknou čtyři platformy, na které budou GAGem jmenováni experti a tyto čtyři platformy, každá bude dohlížet nad eh, určitou oblastí nebo určitými prvky internetu. To bude významné také pro parlament. A to znamená, že setkání v Sharm al-Sheikhu to se týká občanské společnosti IGE, že bude toto zasedání velmi významné, poněvadž nyní je třeba vybudovat vazbu mezi GAGem a občanskou společností. A v tom vždy tento parlament sehrával významnou roli. Čili takto může eh, tento nový systém začít fungovat, poněvadž eh, jak si eh, na papíře to budeme mít za pár dní, ale pak je třeba to také proměnit v realitu. A já si myslím, že pro internetovou komunitu je to historický okamžik. Jsem velice ráda, že jsme do tohoto okamžiku dospěli a jsem ráda, že Evropané a Američané spolu s dalšími částmi světa, která sází na svobodný internet bez politického zasahování, že společně tedy vybudujeme instituce, které zajistí eh, takové fungování jaksi Eh, přes, představujeme. Prostě eh, někdy to jde, když se chce. Děkuji a teď se podívám na hodinky a také na seznam mnoha kolegyň a kolegů, kteří chtějí položit otázku. Prosím však, abychom pracovali koncentrovaně. Výhodou tedy je to, že mnohé informace jsme již dostali velmi obšírně, to je velmi důležité. Paní Tykao se hlásí jako první, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Ano, děkuji. Já bych chtěla položit otázku ohledně bezpečnosti. bezpečnosti, která je nezbytná ve společnosti KT. A mám na mysli bezpečnost spotřebitelů a také poskytovatelů služeb. Dokonce i na webové stránce komise můžeme eh, si přečíst, že 90 služeb a 90 dalších služeb eh, jsou služby elektronické, tedy online. Bohužel však Zatím nemáme na evropské úrovni interoperabilitu při elektronické identifikaci. Víme o tom, že máte určité studie, které hovoří o tom, že do roku 2009, tedy do konce tohoto roku, má být předložen akční plán a že Chceme mít společnou službu pro elektronický podpis a posouzení těchto podpisů evropským způsobem. Chci se zeptat, jak to s tím vypadá, jak jste se dostali daleko a jaká opatření jsou navrhována pro následující měsíce. Jakou roli může hrát Enisa? Víme, že mandát Enisy končí koncem roku 2012 a bezpečnost eh, v informační společnosti je téma stále důležitější. Spotřebitelé musí mít důvěru v elektronické služby. Já mám takový dojem, že role Enisy by měla být spíše prohloubená. A to tak, že například by bylo jednodušší reagovat na bezpečnostní incidenty. Víme, že infrastruktura IT je velmi citlivá a patří to také do velmi křehké oblasti Evropské unie. Elektronické služby jsou uvedeny ve směrnici o službách a je řečeno od roku 2010, každá služba může využívat elektronické služby. Takže jaké plány má komise v této oblasti? Další otázka. Pokud komise připravuje revizi směrnice o autorských právech v informační společnosti. A nevím tedy, zda to skutečně je naplánováno. Ta pravidla jsou v jednotlivých členských státech jinak stanovena a my zde máme také určité právo si vybrat. Existují velké evropské společnosti, které toho využívají. A existují také uživatelé, kteří využívají elektronické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 Vy jste hovořila o tom, že průmysl se zúčastňuje, malé a střední podniky se mají zúčastnit a jak to vypadá s univerzitami? Účastňují se rovněž? Vím, že hlavním cílem je i je eh, výzkum podporovat a především na úrovni podnikatelské. Domnívám se však, že spolupráce mezi průmyslem a univerzitami je velmi důležitá. Máme zde onen znalostní trouhelník pro Evropu a vím také, že existovaly určité problémy co do účasti univerzit eh, především z malých eh, zemí. A proto chci vědět, eh, jak to vypadá v této souvislosti dnes. Druhá otázka. Internet, širokopásmová nabídka, plán hospodářské spolupráce jak se to bude realizovat. Vy jste hovořila o některých vládách, paní komisařku, které nejsou eh, tak angažovány a to ve mně zbuzuje určitou obavu. Nebyly předloženy akční plány a finanční plány na rok 2009, respektive 10. Můžete to říct, prosím, konkrétněji, co se pak stane? Budou eh, tyto prostředky spravovány v Bruselu centrálně nebo na úrovni strukturálních fondů? a podobně. Děkuji vám, paní Koleska. Děkuji bardzo. Chciałam na chvíli vrůčit do... Děkuji. Chtěla bych se na chvíli eh, vrátit k problematiky broadbandu v Polsku výsledků, poněvadž paní komisařka vyjádřila určité znepokojení. Eh, jsou totiž regiony, kde jenom 30%, ale možná 70, 80, 90% lidí nemá přístup k internetu. Eh, rok 2013 eh, se zdá možná daleko, ale on bude velice brzy. A hovořili jsme o tom také ve výboru pro regionální rozvoj. Je to otázka Eh, která se tedy eh, týká eh, více výborů a více oblastí. Paní komisařka říká, že bychom mohli lobovat v našich zemích a urychlit to. Já bych se chtěl zeptat, co jakožto europoslanci bychom mohli dělat více, než jen prodebatovat tuto zprávu v souvislosti s příštím rozpočtem. Co konkrétně bychom mohli dělat Eh, společně komise, náš výbor v Evropském parlamentu, abychom to urychlili. Evropská unie totiž má nejen formální metody, ale také eh, celou množinu takových těch měkčích eh, metod, jako je naming a shaming. Prostě existuje celá, celé instrumentárium, které je možné Eh, využít a vyvinout tlak na vlády tak, aby se tento proces urychlil. Protože jestliže už teď máme pocit, že je ohrožen, tak to by se skutečně mohlo stát. Čili jde o jakési prostě společné uvažování, společná činnost a možná energičtější eh, přístup. Druhá otázka, otázka neutrality. Já také dostávám eh, poštu z Polska a Eh, paní komisařka eh, je také znepokojena eh, něčím, co by se mohlo stát, tedy jaksi soudcokracií. Tady totiž máme také, také problém, že totiž poskytovatele internetu by mohli, to je odstavec 21,1 1.13, eh, že totiž jaksi mají eh, poskytovatele internetu vliv na to, jaký obsah povolí a nepovolí. Čili je tam vlastně určitá hrozba ze strany možné ingerence eh, dodavatelů, jaksi poskytovatelů internetu. Frau Hübner. Paní Hübner. Bardzo děkuji. Děkuji paní komisařko, děkuji za podrobnou prezentaci. Eh, paní eh, Redingová je skutečně jednou z komisařů, kteří jsou velmi iniciativní a já za to děkuji. Eh, hovořila jste o srovnávání životní úrovně ve městech a na venkově prostřednictvím také nebo za pomocí širokopásmového internetu. Také jste hovořila, že investice v této oblasti jdou v podstatě tak rychle, jak by jít mohli, ovšem závisí na dostupnosti prostředků. Existují určité příčiny, které blokují tyto investice a e, jedním z rozhodujících elementů je nedostatek plánů, investičních plánů. Zajímalo mě, zda chcete ještě do konce svého mandátu Eh, se nebo sáhnout k iniciativě tak, aby v době krize eh, také země, které de facto to neprioritizují, eh, aby tedy v této oblasti udělali tedy více, aby se na to soustředili jako na jednu z cest ven z krize. Iniciativa, která zahrne místní podniky. Či tedy chystáte takovou iniciativu nebo ne? Děkuji. Děkuji, kolega Weber. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Redinke za intenzitu a přesnost vašich odpovědí. Přesto bych však chtěl se vrátit k prioritě, o které jste hovořila a kterou jste zdůrazňovala. To je přístup k internetu. V této oblasti ve skutečnosti eh, máme několik problémů. Hovořila jste o teritoriálních rozdílech a o pokrytí využití venkova, 30 skutečně obyvatel není pokryto, tedy obyvatel v těchto regionech, což představuje těžký eh, handicap pro ně. Eh, další eh, problém je sociální. Vy jste hovořili o digitální gramotnosti a dnes v našich městech a aglomeracích vzniká velikánský rozdíl mezi osobami, které mají Eh, které jsou bohaté na informace a které jsou chudé na informace, což je další eh, tedy handicap, který eh, vzniká. Já bych se chtěl zeptat, a samozřejmě, že se to týká vlád, ale neměla by Evropská unie podniknout zvláštní akci, aby tento problém byl vyřešen. Třetí překážka a rozdíl, eh, který možná se neprojevuje tedy na úrovni Evropské unie, eh, je také rozdíl mezi severem a jihem. Vždyť existuje určitá nerovnost v přístupu k internetu eh, v zemích severních, bohatých, ale také tedy eh, chudých. Je to problém tedy rozdílu mezi jihem a severem. My bychom měli také dbát tohoto rozdílu, který se projevuje jak ekonomicky eh, a měli bychom tento rozdíl snižovat. Děkuji vám. Paní Toja. Pane předsedo, budu hovořit stručně. To, co jste řekla, bylo opravdu velice vhodné. Vy jste také ukázala, že jste ochotná odpovídat konkrétně a na to nebýváme tak zvyklí. Čas často nedostáváme konkrétní odpovědi a proto si vašeho přístupu velice vážíme. Já se chci zeptat, co hodlá komise dále dělat v oblasti roamingu, protože v roamingu jsme mohli občanům jasně ukázat, o co nám v Evropě jde a já doufám, že to také bude dále pokračovat. Pokud se týče spektra, tak tuto příležitost si nesmíme nechat uniknout. Ovšem některé země, včetně mé vlastní země, u těch to vypadá, že tato příležitost jim unikne, že nevyužijí uh, všeho to, čeho se nabízí. Ale myslím si, že bych se na komunitární úrovni mělo více zdůrazňovat, jaké možnosti a příležitosti zde existují. Především, aby těchto příležitostí využili země, které na tom nejsou tak dobře. Nesmí se nic zamlčovat. Potřebujeme širokou demokratickou debatu. Musíme vytvořit také informace o tom, jaký přístup informacím lze získat. A potom ještě třetí bod se týká práva spotřebitelů. Zde vykonala velkou práci komisařka Kuněva, ale je tady ještě jedna oblast, která nespadá do oblasti reklamy, co by se zde mělo kontrolovat a také to nespadá do oblasti ochrany osobních dat, ale je tady taková šedá zóna, kde se odáhrává určitá komerce, která není přímo podvodem, ale je to jistá šedá zóna. Určité vrstvy obyvatelstva jsou více vystaveni působení této šedé zóny a tady o tom bychom si také měli popřemýšlet. Možná, že by se měly vyvinout určité právní nástroje tak, aby tato oblast byla ošetřena. To je oblast služeb eh, či záležitostí z oblasti šedé zóny. Na to bychom si měli dát pozor. A nyní kolegyně Podimata. Děkuji srdečně, pane předsedo, paní komisařko. Chtěla já bych vám srdečně poděkovat za vaši podrobnou prezentaci. Vy jste také vždy nám konkrétně odpověděla, je také již známo, že v oblasti elektronických telekomunikacích jsme docílili velkých úspěchů, i když tady jisté problémy a spoštění samozřejmě existuje. Ale již se udělalo mnoho pro evropské občany, například v oblasti roamingu a nyní také v oblasti nákladů, snížených nákladů na telefonování. Paní komisařko, vy jste hovořila o svém doporučení a také o schválení systému v oblasti satelitů, to znamená, to jsou MSS. V minulém roce na jaře jsme s tím již začali, kdy parlament zdůrazňoval dva body. A sice to, že zvolení provozovatele budou muset nabízet panevropské služby a za druhé, že je třeba také zabezpečit veřejný charakter těchto služeb. Pro například pro eh, případ přírodních katastrof. Eh, letos v květnu byly vybráni tyto dva poskytovatelé služeb a rychle po tomto výběru jeden podnik řekl, že má jisté potíže se satelity. A proto se vás chci něco zeptat. Tyto služby jsou důležité nejenom pro informační společnost, informovanou společnost, ale ty tyto služby také souvisí s veřejným charakterem služeb, například když by se jednalo o přírodní katastrofu tam, kde musíme jednat velice rychle. A jestliže toto, tyto služby nebudou fungovat, pak to bude velice špatné. A tady myslím především na nedávné přírodní katastrofy, kterým došlo na jihu Evropy. Právě tyto lesní požáry a podobně. Proto se chci zeptat. Možná, že nám můžete dát nejnovější informace o nejnovějším o vývoji v této oblasti. Byly překážky již odstraněny. Existuje zde možnost, aby komise ještě jednou prověřila, do jaké míry jsou dodržovány stanovené podmínky, například u, při udělování licence. Děkuji. Kolega Balsites má slovo. E, Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, Chtěl bych pouze říci, že se vám podařilo docílit hodně úspěchu v této oblasti. Chci se zmínit o internetu, o vysokorychlostním internetu, také se chci zmínit o bezpečnosti na silnicích. Někteří hovořili tady také o finančním zisku, ale především se nám podařilo eh, ušetřit hodně list lidských životů, ale také v poslední době zjišťujeme jisté tendence v souvislosti s finanční krizí. Dnes určité vlády dělají rozhodnutí na to, aby se mohlo pokračovat v provádění projektu, ale myslím si, že určitá rozhodnutí by měla být jiná, protože Evropa se především zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti a v Evropě my bychom především měli postupovat koordinovaně. A chci také říci, že v oblasti IKT určité státy provádějí určité projekty a nyní je musí zastavit, protože na ně nemají dostatek finanční prostředků. A proto se chci zeptat, že možná komise by mohla vystupovat aktivněji a neměla by myslet pouze na budoucí zisky, ale také na škody, které mohou současné e, rozhodnutí způsobit. Děkuji vám za tyto otázky a nyní paní komisařka na tyto otázky odpoví pane předsedo, budu odpovídat velice stručně, protože hodně otázek je již ve vztahu k odpovědím, které již jsem dala. Pokud se týče bezpečnosti, Eniza již provedla veškerou činnost v jejím mandátu a na tomto základě musíme vidět, jak se celá situace bude roz, rozvíjet a my všechny tři instituce musíme rozhodnout, zdali bychom měli Enize mandát posílit. Pokud se týče elektronického podpisu a jeho bezpečnosti, tak zde jsou prováděny různé pilotní projekty, které především jsou založeny na interoperabilitě, protože, jak víte, tak základní práva jsou na straně členských států a to musíme také respektovat. GTIs a společné technologické projekty a univerzity, ale nejdříve otázka duševního vlastnictví. E, různá judikatura, která je různá v, čl, v e, různých členských státech. Proto byla vydána zelená kniha, kterou připravuji společně s panem McCreevem. Tato zelená kniha má identifikovat budoucí kroky které se podobnými otázkami budou zabývat. A my především musíme zde se zabývat také duševním vlastnictví a licencemi, které jsou, zde existují. společné technologické iniciativy a univerzity. Technický výzkum je méně základní výzkum než aplikovaný výzkum a proto je také financován průmyslem. Průmysl, tyto společné technické projekty financuje. Eh, laboratoře mohou také dostat mohou být financovány právě prostřednictvím JTI. E Takže my pomáháme těm projektům, které se nemohou financovat sami, ale potom průmysl má také své vlastní projekty. Vysokorychlostní internet na venkově na to se ptalo hodně poslanců, je to velice vysoce politická otázka, když hovořím, že 30 obyvatelstva není v Evropě v průměru pokryto, ale existují oblasti, kde není vlastně žádný signál. Průměr je pro 30 je pro celou EU. Proto my se touto otázkou musíme naléhavě zabývat. Miliarda finančních prostředků také jde ruku v ruce s dvěma celými dvěma miliardami z regionálních fondů, ale to všechno nebude stačit, abychom pokryli to, co chybí, tedy těchto 30%. To znamená, že vlády musí společně s námi a s průmyslem vytvářet další plány pro pokrytí těchto oblastí. My, komise umožnila také státní dotace tak, aby vlády v této oblasti pokročily. Pokud se týče jedné miliardy pro rozvoj venkova, tak tady si myslím, že ministři zemědělství musí chápat výhody e, vysokorychlostního internetu jak pro zemědělce, tak i pro podniky a společnosti a to, že zemědělci nemají tento vysokorychlostní přístup, to je pro ně velký problém a komise se tím bude zabývat. Já se domnívám, že již jsem odpověděla otázky neutrality sítě a také, že jsem již hovořila o návrhu pokud pokračovat v této oblasti, takže hodláme na reformě telekomunikací dále pracovat, tak abychom mohli konkrétní problémy řešit konkrétním řešením. 5. května jsem společně s paní Kuněvou eh, představila eh, nové pokyny, nového průvodce a my také hodláme přinést standardy eh, W3 do Evropy. Musím říci, že američané se zde chovají efektivněji než my. Otázka vysokorychlostní propasti. My v této oblasti navrhujeme pilotní projekty, které se musí horizontálně provádět. Já s vámi souhlasím, že jsou tady další propasti. Je tady například další mezera, která se týká digitální a mediální gramotnosti, jak už jste o tom také hovořili. Jestliže budeme mít vysokorychlostní internet všude, pak se k němu stejně připojí pouze 50 domácností a to souvisí s nedostatkem e, schopností, znalostí těchto domácností a také s důvěryhodným obsahem internetu. A proto musíme zvýšit hodnotu digitálních služeb musíme nabízet zajímavější obsahy a musíme zlepšovat digitální gramotnost. Pokud se týče rozporu či propasti mezi jihem a severem, tak toto řešíme pomocí mezivládního internetového fóra. A zde sedí po boku vlády Eh, sedí vlády a také nevládní organizace a zabývají se rozvojem internetu na jiných kontinentech. Já jsem se v této oblasti také velice snažila eh, získat vysokorychlostní internet pro Afriku. My děláme dobrý pokrok, ale zde potřebujete také silné vlády a potřebujeme efektivní ministry telekomunikací. V těch to v těch zemích afrických, kde funguje konkurenceschopnost, volná soutěž, tak tam se také začíná rozšiřovat internet. Paní Trautmann je také vedoucí osobnost parlamentu, kteř, eh, která působí v rámci fóra. A také bude zajisté vystupovat na summitu v Šamešej, kde se tímto problém budeme zabývat. Veškeré politiky musíme vzájemně koordinovat a proto velice počítám se summitem pro frekvence pro kmitočet, který komise uspořádá společně s parlamentem. To bude eh, naše společná akce a doufám, že bude základem pro další koordinovaný přístup. I nám jde především o koncového spotřebitele a tak tomu bude i v budoucnosti. Budoucí komise bude takto se chovat. MSS to je velký úspěch, protože parlament umožnil za velmi krátkou dobu, aby mobilní satelitní služby, aby o nich mohlo být rozhodnuto velice rychle a zde se také předpokládá, že eh, umístěn, k umístění těchto nástrojů dojde během 24 následujících měsíců. A tyto nástroje, satelity budou také podporovat využívání jednotlivými zeměmi. Pokud se týče poslední otázky, tak já s vámi velice souhlasím. Potřebujeme evropská rozhodnutí. Nesmíme se vracet k nacionalismu, o kterém jsme se domnívali, že už jsme ho překonali, ale když vidíte, jak jsme řešili krizi, tak si myslím, že zde byla velice velká eh, evropská solidarita a bez této solidarity by na tom jednotlivé země byly daleko hůř. Také ještě historici a ekonomové budou analyzovat celou krizi a myslím si, že uvidíme a bude nám ukázáno, že opravdu jsme se chovali velice dobře a efektivně. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, srdečně děkuji všem kolegyním a kolegům za mnohé odborné otázky a informace. Děkuji také paní komisařce za obšírné odpovědi. Bylo tomuto věnováno hodně času, ale domnívám se, že to bylo důležité, protože na základě této obšírné debaty jsme získali skutečně široký pohled na toto téma. Takže srdečně děkuji. Nyní máme přestávku a sejdeme se zase odpoledne. Naschledanou.